připojen k eh, zápisu z dnešního zasedání. Konference předsedů podle článku 174 schválila eh, v, v pořad dnešního zasedání a, a eh, frakce EPP žádá o zařazení bodu k evropské, eh, k evropským investicím a eh, pan poslanec Doul dostává eh, slovo k odůvodnění tohoto návrhu. Víte určitě, co se děje v Argentině. Je zde hrozba znárodnit společnost eh, eh, a my proto žádáme o rozpravu s usnesením, protože chceme chránit evropské investice ve třetích zemích a to konkrétně zareagovat tak na jednostranné rozhodnutí, svévolné rozhodnutí argentinských úřadů. A tudíž žádáme, aby tato rozprava proběhla zítra, abychom přijali usnesení, tak abychom mohli později ho odhlasovat, tedy ne zítra, ale buď ve čtvrtek, nebo um, a to, to je tedy žádost naší politické skupiny. Žádost kolegy Doula jste slyšeli, kdo je pro uh, v jeho návrh? Já teď nenechávám uh, hlasovat, pozor podle jednacího řádu se musím uh, zeptat, jestli bude hovořit někdo ve prospěch Pan major Orecha. Pane předsedo, je tady takový princip, který musíme hájit eh, i mimo Evropskou unii, a to je princip eh, právní jistoty. Je to kritérium, které musíme prosazovat mimo Evropskou unii a e, takže když nějaké e, rozhodnutí e, znamená právní nejistotu a je to vlastně svévolné rozhodnutí, tak to je nelegitimní akt, který postihuje tisíce malých akcionářů a především je to špatný precedent pro eh, další evropské investice ve světě. A tudíž proto jsme se rozhodli, že tato rozprava je nutná, je nezbytná a to nejenom e, protože jde o španělský podnik, ale jde, je to precedent pro budoucno, pro další evropské investice mimo EU. Pane Svobodo, já jsem pochopil, eh, že se chcete vyslovit i také pro tento návrh. Chce se někdo vyslovit proti tomu návrhu? Není tomu tak, eh, takže budeme hlasovat. Kdo je pro eh, návrh EPP, než zvedne ruku? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže několik se zdrželo, ale návrh byl přijat debata k právní jistotě evropských investic mimo Evropskou unii bude eh, zařazena na pořad jednání v eh, středu odpoledne. Eh, lhuta pro podání pozměňovacích návrhů bude středa v poledne, zítra tedy. Pro společné pozměňovací návrhy, rozhodnutí, pardon, ve čtvrtek v 12, respektive 13 hodin a hlasovat se bude v pátek 20. dubna. Ještě někdo? Pane předsedo, pan Salafranka, já myslím, že bychom měli kvitovat s uspokojením, že se bude diskutovat a že se přijme usnesení, ale vzhledem k tomu, že zítra zde nebudeme mít vysokou představitelku, tak mm, protože bude jednat s ministry NATO, tak já myslím, že bychom měli pozměnit eh, tento program, abychom si ji mohli vyslechnout, protože ona by se k tomu také měla vyjádřit. Děkuji. Tak eh, to mě zaráží, pane Salafranco. Já jsem byl informován o tom, že vaše frakce eh, chce mít vlastní bod, který jsme právě eh, přesně odůvodnili. Rozhodli jsme o něm. A teď jsem tedy údiven vaším dalším návrhem. Nicméně samozřejmě paní vysoká zmocenkyně, vysoká představitelka se může tohoto tématu eh, nyní dotknout. Potom návrh paní Lulingové k z, eh, eh, od, odložit tedy hlasování o energetickém balíčku. Děkuji, pane předsedo. Hovoří pan Svoboda. Tento, tato zpráva je velice důležitá a dobrá, nicméně v tuto chvíli může být jí neporozuměno. Jde o ekologizaci zdanění energií, o e, dodatečné e, e, zdanění benzínu a nafty. Některé země mají obavu, že se jedná o zprávu, která půjde směřovat, bude směřovat k tomu, že bude, budou paliva dražší. A teď zdražovat paliva v době, kdy jsou paliva už tak drahá, není vhodné. A proto tam, tam to není. Jsou tam formulace, které jsou možná příliš vágní, a sice, že e, e, zvýšení cen nafty by mohlo být kompenzováno a není to tam příliš přesné. A proto e, Eh, pokud jde o naše celkové ekologické povědomí, bude, možné, bude vhodné tu zprávu odložit a vyjasnit ty některé pasáže, které se týkají nafty a proto podávám tento návrh a eh, pokud jim ta kolegyně Elulingová je skeptická, ale já si myslím, že by bylo v zájmu jejím a její zprávy, abychom to mohli ještě jednou vyjasnit nějaké formulaci, eh, kterou bychom předložili tomuto parlamentu později. Děkuji. Děkuji. Nejdříve Chtě, chce, bude hovořit někdo pro eh, návrh pana Svobody? Pan Lamsdorf? Já podporu návrh eh, pana eh, kolegy Svobody, protože ten návrh je v určitých ohledech tolik nezralý, že je třeba další debaty. V tuto chvíli je zřejmé, že by prodražil naftu a to opravdu náš průmysl ani naše řidiče nepotřebují. Proto si myslím, že je lepší tuto zprávu odložit a ty části, které nejsou kontroverzní, potom předložit na příštím zasedání parlamentu. Eh, kdo by chtěl hovořit proti? Paní Luling. Pane předsedo, já nechápu důvod, jaký je objektivní důvod eh, eh, podpořit žádost socialistů. Víte, pane předsedo, v neděli pan Sarkozy Eh, na náměstí Concord eh, konal meeting a tam eh, apeloval na ten DAF se slovy nemějte strach. Jako já, Sarkozy, nevím sice, že vyhraju, nejsem si jist, ale já se i tak nebojím. A musím vám říci, že konzultace v parlamentu ohledně návrhu směrnice komise jsou již z 29. dubna 2011. My jsme o tom ve výboru jednali sedm měsíců. Moje zpráva byla přijata 29. února, tedy na konci února. A prodloužit eh, lhůtu ještě více, to bude k něčemu, poněvadž je jasné, o co zde jde. Není to tak, jak říká eh, pan eh, Svoboda, že ta situace, eh, že, že je to nesrozumitelné. Ne, ne, ne. I liberálové jasně hlasovali pro zvýšení tohoto. I socialisté proto hlasovali na výboru. A já jsem na výboru prohrála. A teď je tady žádost, aby proti které můžete hlasovat, aby se zavedla ta proporcionalita. Takže pane předsedo, já jsem to chtěla říct prostě německy, aby to eh, kolegové dobře rozuměli, že ty jejich argumenty eh, nemají reálnou odporu, protože je to jasné, že hospodářská situace si nepožaduje tato situace, ale oni ji chtějí vydat. A vydali ho na výboru. A eh, přišla chvíle, když nemůžeme pořád mluvit a mluvit, ale musíme rozhodnout. A já myslím, že rozhodnout musíme tento týden. Paní Lullingová, my bychom vám rozuměli i ve francouzštině. Není to otázka jazyku. Takže hlasujme o návrhu kolegy Svobody. Kdo je pro? Kdo je proti? To budeme muset ověřit. Zahajuji elektronické hlasování. Die haben alle abgestimmt. Hlasovali všichni? Ich frage noch ob alle abgestimmt. Znovu se ptám, hlasovali všichni? Je tomu tak, končím hlasování. Návrh je zamítnut. zpráva tedy zůstává na pořadu jednání. Ta předloha byla v pořádku, pane Langene. Eh, teď návrh eh, frakce GUE, článek 90, eh, dohoda s USA o tom, se e, bude hlasovat před e, přijetím zprávy paní Imte. A teď zpráva pana Kačmarka o zprávě zahraniční pomoci přes delegaci komise. Lhůta pro pozměňovací návrhy e, zpravodaje a 76 poslanců je stanovena na 18. dubna 12 hodin. tím jsme dokončili sestavování pracovního plánu a teď už máme jenom ještě zprávu pana Howita, stav lidských práv ve světě a politika Evropské unie v této oblasti. A k tomu dám slovo nejprve vysoké představitelce paní baronce Eštnové.